Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, abyste se posadili. Thank you. Good afternoon. Děkuji, přeji vám krásné odpoledne. A vítám vás na prvním zasedání sede po letní přestávce, po letních prázdninách. Je čas, abychom se opět pustili do práce. Dovolte mi také, abych vám připomněla, že máme tlumočení do jazyku řádných členů. Naše jednání je webstreamováno. A na úvod bych ráda, abychom přijali pořad jednání. Na dnešní den. Tedy na dnešní odpoledne a na zítřejší dopoledne. Zítra se setkáme v 9 hodin a budeme v našem jednání pokračovat. Pokud nemáte žádné připomínky, myslím, že můžeme pořád jednání považovat za schválený. Dále. Zápis eh, z minulého jednání z července 14. Eh, byl rozdán a lhůta pro předkládání připomínek je do konce jednání našeho výboru. A pokud k tomu nebudou žádné výjimky či námitky, tak zápis rovněž budeme považovat za schválený. Další bod na pořadu jednání. Informace o delegaci našeho výboru do Moldavska. Tato mise proběhla od 20. do 23. července. Byli jsme tam tři. Já jsem měla tu čest, že jsem vedla celou misi. Navštívili jsme Kišiněv, a to spolu s panem Zdrojevským. A s paní Ines Ayalou. Ta cesta byla velice zajímavá a poučná. My jsme přijeli do Kišiněvu ve velice zvláštním době, protože právě probíhaly diskuse o složení nové vlády. Byli jsme přijati všemi hlavními představiteli moldavského veřejného života, moldavské politické scény. Rozhodli jsme se v té ožehavé době vystříhat se nějakých eh, vstupů do médií a naším hlavním cílem bylo zhodnotit eh, úkoly, výzvy a výkon mise Evropské unie. Šlo o technickou a poradní misi, jejímž cílem bylo pomoci Ukrajině a Moldavsku při kontrole jejich hranic. Protože ta bezpečnostní situace tam je skutečně velice, velice obtížná. A to z důvodu anexe Krymu. a také z důvodu zamrzlého konfliktu v Podněstří. Myslím si, že se asi všichni zhodneme. Všichni jste dostali zprávu o výsledcích naší mise a shodneme se na tom, že přítomnost EUBAM je v místě velice oceňovaná a je také velmi potřebná. Ale nechci hovořit sama, chtěla bych dát slovo ještě dalším dvou členům té mise, takže bych chtěla požádat nejprve pana Zdrojevského a poté paní Ajálu, aby se ujali slova a také informovali členy tohoto podvýboru o tom, co delegace v Moldavsku dělala. Pane Trojevsky, prosíme. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že ta zpráva je velice důležitá a velice zajímavá. Obsahuje veškeré klíčové prvky. je zde trošičku problém eh, s tlumočením. Zdá se paní Ajálo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já také uznávám, že to zhrnutí v té zprávě je naprosto adekvátní a přiměřené. Je pravda, že ta cesta byla velice poučná, Například eh, právě to, že jsme viděli, že se skládá nová koalice navzdory všem možným problémům, které v Moldavsku jsou. Také bych chtěla velice ocenit sekretariát a delegaci Evropské unie v Moldavsku, protože nám usnadnili ty návštěvy, které byly velice rozmanité a poskytli nám také celou eh, řadu různých názorů různých stran protože v Moldavsku skutečně v době, kdy se tam vláda nebo ta koalice ustavovala, existovala velice široká paleta různých názorů. Panovala tam naděje, že bude možno dosáhnout eh, pokojné schody a vládu postavit. To si myslím, že skutečně bylo velice poučné, velice instruktivní. Myslím si, že i nám to může posloužit k tomu, abychom si ověřili, jakým způsobem takovéto eh, sporné situace jsou řešeny, protože i v budoucnosti jim budeme čelit v souvislosti s vývojem situace na Ukrajině a v Rusku a také s vývojem situace s uprchlíky. Takže si myslím, že jsme získali velice dobrý pohled eh, na to, jak je celá ta situace složitá a na to, které otázky jsou v této souvislosti nejcitlivější. Takže jsem ráda, že jsem se mohla delegace zúčastnit a děkuji vám za to zhrnutí. Já bych také se chtěla připojit k tomu, co paní Ayala Sender říkala a doufám, že jsem vyjádřila stanovisko nás všech, když jsem řekla, že jak sekretariát, tak delegace Evropské unie velice přispěly k dokonalé organizaci naší cesty. Nezávisle na tom, že naše návštěva proběhla ve velice zvláštní citlivé době, Podařilo se nám ten eh, program neměnit, dokončit ty věci, které jsme si přece vzali. Říkali jsme si samozřejmě, že by možná stálo za to tu misi odložit na jindy. Nakonec jsme se rozhodli tam přesto jet a já si nyní myslím, že to bylo velice dobré rozhodnutí. To období, které následovalo po vyjednáváních o koalici, není pro Moldavsko vůbec eh, snadné. Víme, že již na začátku září v Moldavsku opět proběhly demonstrace, které vyjadřují určitou eh, nejistotu ze strany obyvatelstva a eh, lidé také protestují proti tomu, jak vláda vykonává své pravomoci. Myslím si, že i tyto manifestace, tyto demonstrace lze interpretovat eh, jako manifestace proevropské, tedy manifestace, které vyjadřují nedůvěru současné vládě. V žádném případě to nebyly manifestace proti proevropské orientaci, kterou se Moldavsko rozhodlo vydat. A to si myslím, že je velice pozitivní zpráva. My jsme na všech těch setkáních, která jsme v Moldavsku měli, eh, slyšeli poměrně šokující zprávy o míře korupce v této zemi. Je to vlastně nejskorumpovanější země v celé Evropě. A každá nová vláda se musí prostě s tímto problémem nějak utkat dříve či později. A je to skutečně obrovský problém. Já vám ještě jednou děkuji za vaši účast a můžete se hlásit do diskuse, pokud si přejete se vyjádřit. Prosím. I think it was clear. Já si myslím, že to tady bylo asi jasné, takže můžeme tento bod uzavřít. Nebo se někdo hlásí? Omlouvám se, paní Jatamaki. Hovoříme již o obchodu se zbraněmi? Ne, ne, ne, ne. K tomu se dostaneme právě nyní, říká paní předsedkyně. Prosím. Já budu hovořit švédsky, takže si prosím vemte sluchátka. Na úvod bych ráda poděkovala kolegům, kteří mi svěřili tuto zprávu. Paní předsedkyně přerušuje. Můžete prosím na chviličku, chviličku ještě počkat, já bych to ráda oficiálně uvedla, tento bod. Takže přicházíme tímto neprodleně k dalšímu bodu na pořadu jednání kterým je eh, první zvážení návrhu zprávy o vývozu zbraní a provádění společného postoje 2008 lomeno 944. Spravodajkou je paní Bodil Valero. zpráva byla předložena k překladu v červnu a nyní tedy máme první projednání návrhu této zprávy. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 23. září 12. hodina. 23. září poledne. sále je přítomen také pan Pierre Arnaud Loton, který je předseda pracovní eh, skupiny eh, SVČ. A vyslechneme si později jistě také jeho příspěvek. Také by bylo dobré, aby s panem Lotonem proběhla výměna názorů o stávající situaci. Pokud jde o režim kontroly vývozu zbraní. Paní Valero, dávám vám slovo, prosím. Tak så mycket, fru om. Děkuji vám. Takže začnu ještě jednou. Především vám děkuji za projevenou důvěru, abych převzala tuto zprávu o vývozu zbraní. Měla jsem tři roky čas eh, k tomu podrobně se věnovat eh, legislativě o eh, kontrole vývozu zbraní v mé zemi ve Švédsku. Navíc tady panuje velmi silný tlak občanské společnosti, abychom neprodávali dále zbraně diktaturám, například Saudské Arábii Zbraně nejsou zboží jako každé jiné. E, máme zbrojařský průmysl k tomu, aby členské státy zajistili svou obranu a proto musí být i kontrola e, důležitá, aby se e, důležité zbraně nedostaly do rukou organizací nebo zemí, které by je nepoužívaly správně. Existuje Existuje celá řada opatření ke kontrole vývozu zbraní a Přitom je zbrojařský průmysl důležitý pro eh, pracovní místa. Eh, rozhodování v tomto odvětví eh, jsou tedy dlouhodobá, platí dlouze a nelze eh, je jen tak zrušit, protože eh, dodávky a smlouvy o dodávkách jsou uzavírány na dlouhou dobu. Je nutno tedy odvětví upravovat jinak. Mám na mysli například konzultace a také zboží dvojího užití. Nyní máme komplikovanou situaci na Blízkém východě a v severní Africe je to ale trh, který který je čím dál tím zajímavější pro eh, vývoz zbraní z Evropské unie. Mnozí eh, samozřejmě chtějí prodávat co nejvíce Dobře víme, že eh, Blízký východ je zmítán eh, problémy a eh, že je zde nebezpečí a je to i realita, že se zbraně dostávají do nepovolaných rukou, konflikty již nejsou kontrolovatelné. Pokud jde o malé a lehké zbraně, zpráva Europolu například ukazuje, že zbraně se ilegálními cestami opět vrací do Evropské unie a jsou využívány různými ilegálními skupinami k pách páchání atentátu. Dále vývoz zbraní typu Mistral do Ruska může rovněž představovat nebezpečí. To znamená, že musíme velmi obezřetně nakládat s kontrolami vývozu zbraní a otázka musí být eh, samozřejmě dobře vyřešena. Eh, na druhou stranu nelze vystupovat jako mravokárce, eh, protože jde o to spíše sehrát důležitou rolu, roli v rámci kontroly. A to platí i pro Evropský parlament a hledání lepších úprav pro budoucnost. Vzhledem k tomu, že jsme neměli tolik prostoru ve zprávě, snažili jsme se o stručnost, ale také o zapracování pozměvacích návrhů e, kolegů a kolegyň e, a o spolupráci s stínovými zpravodají. Nechci samozřejmě zevrubně probírat každý návrh, e, zaměřím se na tři hlavní oblasti oblasti, které považuji za důležité. Za prvé eh, změněná bezpečnostní situace v Evropě v důsledku eh, vývoje v okolí. Nemůžeme nadále vnímat zbrojařský průmysl jako něco odděleného od ostatních eh, oblastí politik, protože je to nedílná součást naší bezpečnostní politiky a musíme se tedy tázat, jaký druh eh, zbrojního průmyslu chceme mít a jaký je jeho hlavní účel, kdo eh, zbraně kupuje a můžeme se spoléhat na to, že se zbraně dostanou do nepovolaných rukou, protože zachování zaměstnosti a tvorba nových pracovních pracovních eh, míst eh, nemůže být ospravedlněným eh, všeho. Důležité jsou tedy například smlouva o obchodu se zbraněmi a uživatelské příručky, dodržování všech pravidel a případně i úprava uživatelské příručky. Navíc je důležité, prověřit ještě jednotlivé aspekty eh, vývozu zbraní. To také musíme dle našich pravidel. Musíme je brát zcela vážně i ve vztahu k bezpečnostní a obrané politice Evropské unie a doufám, že v příštích letech nebudeme odpočívat na Vavřínech. Neměli bychom eh, tak dlouho čekat, jak na tu další zprávu. A členské státy také musí své zprávy předložit. Och olika Navíc členské státy používají uživatelskou příručku různě, nakládají s ní různě, ale platit eh, musí eh, to, že vojenský materiál nesmí být prodáván zemi, která utiskuje vlastní eh, lid. To znamená, nemůžeme jen tak um, prodávat ponorky um, vojenským diktaturám. Pokud jde o Švédsko, eh, tak eh, my jsme vycházeli z národních směrnic a eh, pak jsme se zabývali mm, lidskoprávními porušováními v některých zemích. Pokud dojde k porušení lidských práv nebo dochází pravidelně, tak takové zemi nelze zbraně prodávat. To je jedna metoda. A také je důležité, abychom umožnili zemím přijímat přísnější národní právní předpisy a e, na, dále všechny členské státy musí dodržovat minimální předpisy. Musíme také sledovat vývoj zemí v čase, abychom mohli o politiku vůči e, té které zemi upravovat. Další otázka, důležitá otázka je transparentnost, protože jak jsem již uvedla, e, zbraně nejsou jen tak obyčejným zbožím a vlády musí nést odpovědnost za vývozy do třetích zemí. Musíme tedy kontrolovat vlády třetích zemí průběžně a také kontrolovat um, jednání členských zemí, zdali dodržují společné stanovisko. je důležité, aby poslanci parlamentu i e, veřejnost měli e, možnost kontroly a proto musí být i zprávy e, přístupnější a musí být předkládány v určitých intervalech. Dnes máme takzvaný den míru a je tedy je to dobrá příležitost hovořit právě o těchto otázkách. Myslím, že my v parlamentu máme vůli podporovat lidská práva práva a demokracie a chránit eh, lidi a národy před eh, útlakem. A proto se těším na vaši pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, paní Valero. A nyní eh, jsou na řadě stínové zpravodajové. Mám tady určité potíže, protože ne všichni stínoví zpravodajové byli sekretariátu sdělení, respektive jejich jména, ale určitě EPP Eh, oznámila jméno stínového zpravodaje sekretariátu. Pan Kela má slovo. Já se domnívám, že je to zpráva, která je potřebná a která je zároveň velmi citlivá, protože je alarmující, že vývoz zbraní je zneužíván. Týká se to tedy možných dodávek z jedné země do druhé zároveň si musíme uvědomit, že bychom si měli cenit skutečnosti, že Evropská unie má výjimečnou, jedinečnou pozici v tom, že zavedla eh, vlastní režim, který je tedy vyjádřen ve společné pozici rady. Já se domnívám, že je pozitivní eh, odstavec 12 zprávy, který Eh, poznamenává, že tedy eh, revize společného stanoviska musí tedy správně zhodnotit eh, prosazování závěrů rady a že to tedy, domnívám se, že to je pozitivní signál. Kromě toho se musíme shodnout na tom, že toto společné stanovisko, tato společná pozice, která je formulována eh, poměrně přísně, také umožňuje a předpokládá přísné použití ze strany individuálních členských států. Je potřeba ji aplikovat eh, jednotným způsobem a já se domnívám, že ta platforma pro online výměnu informací je velmi dobrá věc. Eh, díky tomu mohou probíhat konzultace mezi členskými státy a to je Eh, velmi důležité, především pokud jde o udělování licencí pro vývoz zbraní. Já si myslím, že je velmi důležité, aby ty informace byly vyměňovány okamžitě mezi eh, všemi členskými státy. Jak již zaznělo, a je to zároveň jeden z bodů našeho společného stanoviska, eh, riziko, že ty zbraně se e, dostanou někam jinam nebo budou reexportovány, že to je věc, na kterou bychom se měli soustředit. To si nepochybně zaslouží naši pozornost. Zároveň mě trochu znepokojuje kritický přístup k této situaci. To musím říci, protože se domnívám, že Europol, který je zmíněn v, odstavce, v odstavci číslo 6, by tedy měl poskytnout více informací o tom opětovném exportu střelných zbraní. Já si myslím, že je to možné, tak jak je to řečeno, ale vypadá to tak, jako by to údaje Europolu explicitně nepotvrzovaly. A proto se domnívám, že musíme také vzít v potaz eh, celý, eh, celý kontext současné situace. Charta OSN explicitně uznává individuální a kolektivní právo na eh, obranu a k obraně je v určitých případech potřeba zbraní. To znamená, obecně řečeno, eh, nemůžeme na to pohlížet, eh, nemůžeme na zbraně pohlížet jednoznačně jako na věc špatnou nebo dobrou. Záleží na způsobu užití. To znamená, že bychom se měli soustředit eh, na to, jak jsou používány a používat je v pozitivním smyslu. Strategicky řečeno vždycky na světě nastávaly situace, kdy eh, jsme museli vytvořit určitou rovnováhu. Je to otevřená otázka, i pokud jde Ukrajinu a Rusko. Eh, Ukrajina nemá zbraně ani na to, aby se sama bránila. A některé členské státy se rozhodly, že tady obrané zbraně do Ukrajiny budou vyvážet. A já si myslím, že i takovéto případy bychom měli vzít v potaz. Ještě jednou bych rád řekl, že v některých případech zbraně přispívají eh, k vytvoření stability. Vzpomeňme na situaci v Iráku nebo v Sýrii, kde eh, kde, kde zbraně tady eh, poskytnuté bešmerkům pomohly napomohly situaci. To znamená, že v takovémto případě můžeme pochopit, že zbraně jsou potřeba. Celkem za to se tedy domnívám, že v tuto chvíli potřebujeme vytvořit stabilní, citlivý přístup k této věci, vyvážený přístup. A pokud to bude potřeba, měli bychom zpřísnit požadavky týkající se vývozu zbraní, zároveň bychom ale neměli ztrácet ze zřetele celkový kontext této situace. Za EPP bych rád řekl, že předložíme pozměňovací návrhy a doufám, že naše návrhy přispějí k tomu, aby ta zpráva byla lepší a aby byla více vyvážená, aby byla vyváženější. Děkuji, pane Kelame. A nyní má slovo paní Ines Ayala Sender, stínová zpravodajka za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já tedy uh, chci paní Valero poblahopřát k práci, kterou odvedla k tomuto předloženému návrhu. A chtěla bych zmínit několik věcí, protože hovoříme o velice ožehavém a citlivém tématu, jak, se, jak již bylo řečeno. A byl bych ráda, kdyby v tom názvu samotném se hovořilo o kontrole exportu. Nikoli o exportu, ale o kontrole, protože my zde v parlamentu máme v zásadě právě tuto kontrolní funkci. Také bych chtěla říci, že jsem ráda, že těch osm kritérií společného postoje byly, bylo přijato za španělského předsednictví a Myslím si, že je velice důležité aplikovat tato kritéria a také bych se chtěla paní zpravodajky zeptat na několik věcí. Jednak pokud jde o ty konflikty, jak zde bylo právě řečeno, já plně chápu, že je potřeba omezit ty útočné zbraně. Ale jak bylo řečeno, v některých těch eh, stávajících eh, konfliktech v Sýrii a v Ukrajině, na Ukrajině máme dvě strany. Máme tam tu útočící stranu, v podstatě ten režim, a potom tu stranu, která se brání, což je tedy Evropská eh, unie a často tedy Evropská unie by jim měla tedy těm bránícím se stranám pomáhat, podpořit je. Já v žádném eh, případě eh, válku nepodporuji. Naopak, ale ve Španělsku jsme také měli podobnou situaci, protože eh, v podstatě, když jsme odmítli otevřít skladiště zbraní, abychom poskytli lidem zbraně, tak to potom vyústilo v ještě horší situaci. Takže toto je třeba rozlišovat. A je třeba, abychom si uvědomili, že také lidé potřebují zbraně k tomu, aby se bránili. A těm je třeba pomoci. A za druhé, vy často hovoříte o arabském jaru. Já si myslím ale, že to někde je trošičku zmatené, protože arabské jaro to je takový pozitivní koncept, který znam, tedy eh, znamenal pozitivní věci, ale poté vlastně eh, to celé mělo trošičku jiný vývoj. Takže byla bych ráda, kdyby ta poučení z toho arabského jara, aby tam bylo zcela jasné, o čem hovoříme. Zda tedy hovoříme o tom arabském jaru samotném, nebo o těch jeho dopadech a důsledcích. A potom to je tedy samozřejmě to obrovské spoždění těch výročních zpráv a také zde nemáme eh, dostatečně srovnatelné údaje o zemích, které nesplnili své úkoly. A myslím si, že je skutečně třeba sestavit eh, černé seznamy blacklist těch zemí, eh, do kterých by se tedy ty neměly vyvážet eh, zbraně, stejně tak jako seznam společností, se kterými se nemělo obchod, by se nemělo obchodovat. Stejně tak jako máme blacklisty leteckých společností, abychom věděli, že s nimi nemáme létat. Takže to zase také myslím, že, bychom, že by mělo být transparentní. Vy potom také hovoříte o loveckých zbraních a zbraních pro sportovní účely. To si myslím, že je taková specifická věc, v rámci pravidel o obchodování. A samozřejmě je to velice e, obtížné, protože i takovéto e, zbraně lze e, použít pro to, abyste někoho zabili. V každém případě tedy ale je třeba specifikovat, že některé ty zbraně jsou skutečně pouze pro sportovní či lovecké využití. Také hovoříte o tom, že je potřeba hovořit i o využití dalších technologií, například o využití dronů, tedy nepilotovaných letadel. Obecně v podstatě bychom měli hovořit o nových technologiích, o robotech a i tyto technologie, i tyto roboty lze využít eh, pro boj ale na obou stranách těch konfliktů. A myslím si, že bychom měli eh, nechat na expertech, aby ti jaksi eh, jasně nám toto pomohli rozlišit. A potom ještě jedna věc v souvislosti s obchodováním se, zbrojení, se zbraněmi. Vy hovoříte o tom, a to je velice znepokojivé, že některé zbraně jsou vyráběny v Evropské unii, potom jsou vyvezeny ven a potom se sem zase vrátí a veškerý tento obchod, který samozřejmě také je velice finančně přínosný, o čem jsme ve výboru hovořili asi před dvěma lety, kdy jsme se zabývali otázkou nelegálního obchodu, tak si myslím, že bychom ještě mohli k tomu něco doplnit. Já třeba takový pozměňovací návrh mohu předložit. Tedy o tomto typu obchodu se zbraněmi a jeho finanční stránce a o možných ziscích z takovýchto obchodů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Krasnodemský za EKR. Děkuji. Mám několik eh, poznámek k této velmi důležité zprávě. Samozřejmě, že eh, podporuji záměr eh, představený paní zpravodajkou. Moje první poznámka je spíše obecného rázu. Jde o C a body, body C a D v úvodních ustanoveních ehm, Evropská unie a Rusko jsou tam zmíněny ve vztahu k dodávkám velkých zbraní a je tam také zmíněna vývozní role těchto zemí. Tato zpráva se týká Evropské unie jako celku, ale nesmíme také opomínat velké rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie. Snad by bylo záhodno na to ještě jednou výslovně poukázat právě ve vztahu k bodům, které se týkají transparentnosti, to je bod číslo 21 zprávy. Tam je vyjádřeno politování, že některé země jako Německo, Francie a Spojené království předložili Mm, neúplný seznam e, zbrojních vývozů. A to jsou země, které exportují hodně, zaujímají asi místa 3 a 4 mm, co do výroby a vývozu zbraní. Ale mm, konec konců jedná se o národní záležitost a netýká se Evropské unie. A pak další otázka jednotlivé odpovědnosti a příslušnosti členských zemí. Druhá poznámka, která je možná ještě důležitější, ve zprávě postrádám odkaz na vývoz zbraní do Ruska, a to po e, například vpádu do Gruzie, na to by se mělo odkázat ruská armáda se přece posunula o několik kilometrů do Gruzie a v zemi, v Gruzii, se výrazně zvýšil pocit nebo zostřil pocit ohrožení. A těch zmíněných osm kritérií bychom tady měli uplatit právě ve vztahu k Rusku a vývozu zbraní z Ruska. Odkazuji tedy na situaci v Gruzii v roce 2008, dále také odkazuji na zbraně Mistral a Eh, ale mohu uvést ještě další příklady, například závod eh, Rheinmetall z Německa, který eh, vybudoval školící zařízení v Rusku a také ilegální anexe Krymu. Takže lecos by se do té zprávy mělo ještě dostat navíc, aby skutečně zpráva na nastínila komplexní obraz eh, o eh, vývozu eh, zbraní a technologií, zejména do Ruska. To je důležité. Dále se hovoří o arabských zemích, Blízkém východě, také o jižním sousedství Evropské unie. A tady se situace v současné době mění Mohlo by se zdát, že se Rusko přece jenom stane spojencem v boji proti islámskému státu. Takže tady se věci vyvíjejí a i my bychom se k tomu měli vyjádřit a e, otázka zdali e, jsou e, vyváženy zbraně Asadovi, to by se také mělo objevit ve zprávě. Děkuji. Děkuji paní Jetemeky za ALDE. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych srdečně poděkovala paní zpravodajce za tuto velmi důležitou zprávu. Je to velmi dobrá práce, eh, která se věnuje důležitému tématu. Já jsem po dlouhá léta eh, požadovala vyšší transparentnost ve vývozu zbraní. Eh, já si myslím, že jak společné stanovisko, tak ATT jsou kroky správným směrem. Nicméně problémem se zdá být prosazování požadavků na transparentnost a na eh, výkaznictví, na reporting a proto se domnívám, že paní Valer má pravdu, že bychom měli eh, zavést standardizované eh, postupy pro výkaznictví, především pokud jde o eh, údaje o licencích. Já si myslím, že jsme tedy teprve na začátku, protože ta dohoda tady byla přijata velmi pozdě, vstoupila v platnost v loni, to znamená, že na počátku tu mohou být určité potíže. Ráda bych členské státy upozornila na to, že sami se shodli na osmi kritériích společného stanoviska a že vlády a členské státy by měly učinit to, co slíbili. A to je vždycky problém rámci Evropské unie, že vlády něco slibují a následně tedy nenaplňují to, co slíbili. A kromě toho je tu ještě jedna otázka. Musím říci, že v tom lehce nesouhlasím s paní zpravodajkou a e, s jejím postujem k evropskému obranému průmyslu. Já chápu, že rozpočtové škrty a e, e, to, že tedy se smršťuje evropský obraný trh, nutí zbrojařské společnosti k tomu, že hledají nové trhy. To je pochopitelné a je úlohou vlád zajistit, aby tak probíhalo v duchu e, společného stanoviska EU. A já si myslím, že toho se tedy musíme držet, musíme dbát na to, aby byla dodržována veškerá pravidla. Tolik k pozici ALDE. Děkuji. Pan Štětina. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, budu mluvit česky pět vteřin na sluchátka. Já bych chtěl upozornit na to, že přílišný pacifismus někdy může být škodlivý, kontraproduktivní a může napáchat víc škody než užitku. Vzpomeňte si na tu krásnou Jane Fondovou, která protestovala proti válce ve Vietnamu. Jistě byla vedena dobrými pohnutkami, ale nakonec to vyústilo v to, že polovina Vietnamu uvízla dodnes v komunistickém područí. A v podstatě k tomu namířil pan Kelam, když mluvil o tom, že jde o to, komu se ty zbraně dodávají. Mluvilo se tady o Sýrii a o Ukrajině. To, že Ukrajina potřebuje zbraně, aby se mohla, eh, mohla bránit, to už víme, ale my to potřebujeme spolu s jinými zeměmi, které už to dělají, eh, zesílit. Rád bych vás informoval, že moje země, Česká republika, konce minulého roku poslala do iráckého Kurdistánu 500 tun munice Eh, z nedotknutelných zásob české armády. Do Erbilu, do hlavního města iráckého Kurdistánu, je odvezlo několik natovských Herkulesů. Já jsem před 14 dny napsal dopis eh, ministru obrany České republiky a požádal jsem ho, aby z těch zbývajících zásob, a my je máme ještě po okupační sovětské armádě, eh, naše eh, země poslala totež do Kobany, aby je poslala syrským Kurdům na území, kde eh, syrští Kurdi bojují proti ISISu. A to jsou ty zbraně, které jsou potřebné. A já bych chtěl poprosit, pane Kelame, jestli budete eh, v IPP, jestli budeme dělat nějaké pozměňovací návrhy, rád bych se v tomto smyslu k vám připojil. Děkuji za pozornost. Thank you, Mrs. Gomez. Děkuji, paní, paní Gomez. Yes, well, I'm very glad that finally the parliament... Jsem ráda, že opět parlament provádí nebo naplňuje svoji kontrolní pravomoc, protože parlament má rozhodující roli, pokud jde o to společné stanovisko byl tu dlouhá léta velký odpor, velká rezistence vůči tomu, aby tady bylo společné stanovisko, společná pozice, co by závazná dohoda mezi členskými státy. A to nebyla náhoda. Byť tu byl nezávazný kodex chování, který se týkal vývozu zbraní, členské státy na to nedbaly a neustále ho porušovali. Je mi líto, že musím říci, že poté, co tedy ta společná, to společné stanovisko v roce 2008 eh, za francouzského předsednictví nabylo eh, závazného charakteru, tak eh, ten systém se dostal do určitého limba, kde nikdo, nikdo nevykonává kontrolní pravomoc ani parlament a myslím si, že ta situace se dokonce ještě zhoršila ve srovnání s dobou před společnou pozicí. Já si vzpomínám na dobu, kdy jsem tedy zjistila, že moje země, která není eh, eh, jednou z těch nejhorších, eh, tedy měla systém, kterým se dostávali Eh, získávali údaje o vývozu zbraní, ale zároveň tady byl systém policejní, o kterém jsme žádné informace neměli. A jsem si jista, že eh, to zatím tady není vyřešeno a že nejsme jedinou zemí, která má takovýto duplicitní systém. A jak řekla paní Ayala Sanders, je to ještě systém sportovních zbraní, zbraní, zbraní ke e, sportovním účelům. To je další věc. A kromě toho je tu ještě jedna věc, kterou mám na srdci. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce za velmi kvalitní zprávu, ale myslím si, že je tu jedna oblast, e, kde to musíme ještě posílit. To je role těch zprostředkovatelů. Co tedy Evropská unie eh, dělá nebo naopak nedělá eh, proti eh, těmto zprostředkovatelům, kteří v členských státech jsou. A situace se zhoršuje. Já bych se ráda zeptala pana Letona, Lotona, jak například ti, kteří zautočili na Charlie Hebdo, kde získali svoje zbraně. Já jsem slyšela, že původem byly z Líbie, ale že tedy byly vyrobeny v Evropě. To jasně dokazuje, eh, to jasně dokazuje ten koloběh, který tu probíhá, že tedy ty eh, zbraně se dostávají zpět do Evropy. A kromě toho se musíme dívat i na další eh, smrtelné nástroje, například výbušniny, což je eh, hlavní nástroj v určitých, při určitých druzích útoků, například na Blízkém východě. Já si myslím, že je skutečně eh, pobuřující, že členské státy v tomto ohledu naprosto zanedbávají společnou pozici, vůbec ji nedbají. Nedbají tedy smlouvy ATT. A já si myslím, že jedna věc by eh, tu zprávu ještě vylepšila. Měli bychom do ní vtělit co možná nejvíce eh, bodů o těch eh, neznámých nebo mm, o těch prodejích ze strany členských států, o kterých se neví. Eh, ale které jsou, který, o kterých tedy in, oficiálně nemáme údaje, ale o kterých se eh, neoficiálně ví. Já jsem byla například Serbil, máte pravdu, že to je případ, kdy eh, dodávka zbraní je nutná, ale musí být naprosto jasné a prověřené mezi členskými státy, jak to bude probíhat. Nesmí to probíhat tak, jako doposud. Lidé v Erbilu jsou velmi eh, rádi za ty eh, nebo za tu dodávku, kterou dostali od eh, Německa, ale nestačí to. My jsme hovořili o pešmerzích a já si myslím, že to je velmi důležitá věc potřebují v boji proti islámského státu mnohem více eh, výstroje, výzbroje, ale eh, zatím nemají, ní tady koordinovaný postup eh, a ne, nepodaří, nepodaří se nám tu situaci řešit jako evropským státům. To znamená, že tato zpráva je velmi důležitá a Měli bychom jí propůjčit ještě větší význam tím, že, že tam vtělíme co možná nejvíce konkrétních údajů, že tam také na základě principu name and shame uvedeme členské státy, které se do něčeho takového zapojují a poukážeme na to, že tedy eh, porušují to, co je součástí společné pozice. Děkuji a nyní pan Gáler. Děkuji. Nemusím zřejmě opakovat ty aspekty, které tu zazněly a které tedy se týkají existence společného stanoviska a toho, že vítáme eh, smlouvu o prodeji zbraní. Já si myslím, že současný bezpečnostně politický vývoj ukazuje, že členské státy při změně situaci, eh, situace dokážou změnit stanovisko. To znamená, že rozhodnutí, které přijali, mohou změnit. Někdy je to dobře, někdy se tak děje z vlastního popudu, ale někdy se tak děje i proto, že veřejnost eh, nebo veřej, názor veřejnosti se posune určitým směrem. Eh, já bych rád poukázal na to, že Francie například do Mistrály do Ruska neprodala a to cvičné centrum, které tedy chtěla firma Rheinmetall dodat do Ruska také, nebylo dodáno, eh, je to nevyužito. Já si myslím, že je možno to takto akceptovat, protože v současné době je velmi špatné, nebo by bylo velmi špatné, kdybychom eh, do Ruska něco takového dodávali. To by vzbudilo špatný politický uh, nebo eh, vyslalo špatný politický signál. Samozřejmě, že členské státy se musí držet společné pozice, ale je to tak, že na evropské úrovni musíme harmonizovat užití a pokud tomu tak má být, tak musíme vytvořit vhodné struktury, Dále se domnívám, že je potřeba, aby se členské státy mezi sebou více koordinovaly, aby více hovořili o tom, kdy je e, zbraně možno dodávat a kdy naopak ne. Ty ten příklad, který uvedla Ana Gomeš, je velmi dobrý, protože dobře ukazuje, jak, jaké jsou tu nové výzvy, jak se ty výzvy mění. Kdo by si myslel, že země jako Německo které se drželo zásady, že nebude dodávat do krizových oblastí, že tedy najednou eh, někam dodávat bude. Eh, pešmergové, ne, pešmergové nejsou tedy formálně armádou, eh, patří sice k iráckému Kurdistánu, což je de facto stát, ale z formálního hlediska je to pouze skupina, která ne, podléhá nějakému státu, například Iráku. To znamená, že tváří tvář novému vývoji musíme reagovat. A kromě toho se domnívám, že musíme vzít v potaz ještě jeden aspekt, článek 51 Charty OSN, to znamená právo na individuální a kolektivní sebeobranu. Domnívám se, že důsledkem toho je fakt, že v individuálních případech, například u těch pešmerků, můžeme říci ano, my tak nebudeme činit sami. Můžeme tam tedy použít i vlastní eh, jednotky. My jsme se ale rozhodli, že tak neučiníme. A potom tedy k té kolektivní sebeobraně patří to, že eh, to necháme udělat tamnější lidi a že jim pouze dodáme zbraněné vojáky. To je tedy eh, vývoj, který se někomu nemusí líbit, ale myslím si, že eh, v, příležit, v určitých případech je to zkrátka potřeba, že ty zbraně dodávat musíme. Kromě toho bychom měli posílit ještě jednu věc a sice, to, eh, sice si musí, musíme uvědomit, že ex post zpětně viděno je člověk vždycky chytřejší a proto bychom při zpětném pohledu mohli ještě vyhodnotit, jestli to bylo, jestli to mělo pozitivní dopad, anebo jestli to naopak mělo eh, špatný dopad. To bychom tedy měli ještě požadovat nějaké zpětné hodnocení, jestli ty naše zbraně přispěly ke stabilizaci, jestli měly mírotvorný účinek a nebo ne. A ještě úplně poslední věc, taková naprosto konkrétní věc. Neumím si za žádných okolností představit, že by některý e, z našich států přímo dodával zbraně panu Asádovi, protože ve srovnání s islámským státem je to vládce, který eh, podle oficiálních čísel popravil sedmkrát více lidí než islámský stát. Islámský stát to eh, pouze dělá brutálnějším způsobem, více veřejně, on to dělá v utajení, neveřejně. A proto se domnívám, že dodávka zbraní panu Asadovi za jakýkoliv okolností je eh, tedy eh, je špatná, musíme si uvědomit, že právě vláda Asada je hlavním eh, důvodem pro tu uprchlickou krizi. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Freund. Thank you, uh, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Tato věc je skutečně velice složitá. Ukazuje se to i v té dnešní debatě. Já bych eh, se chtěl zmínit o jednom odstavci, který zmínila již Ana Gomeš, velice stručně a běžně. A to je otázka transparentnosti. Zde se říká, že je politováníhodné, že pouze 21 členských eh, eh, států se přidalo ke smlouvě a žádné údaje nepředložilo Řecko a Spojené království a Německo eh, nepředložilo žádné údaje, pokud jde o vývoz zbraní a Francie nepředložila agregované údaje. Pokud jde o Řecko a Německo, dokud jsme nediskutovali o otázce žadatelů o azyl a migrantů, tak Řecko vlastně dominovalo té mediální scéně kvůli své finanční situaci. A myslím si, že by bylo velice zajímavé zjistit, kolik Německo Řecku poskytlo eh, jaksi prostředků v podobě zbraní. Kolik si toho Řecko nakoupilo? Nevím, zda by to fungovalo, ale možná bychom mohli zvážit určité sankce pro země, které neposkytnou ty údaje. Tak, jak tomu bylo například právě u Řecka, že ty údaje bychom opravdu potřebovali. To je vše, děkuji. Děkuji. Myslím si, že tím je asi debata vyčerpána. prosím dalšího řečníka a já si pak také ještě nechám prostor pro otázku. Děkuji paní předsedkyně. Zdá se, že řada lidí vyslovujeme jméno Frunzulica. Zní to chorvatsky, polsky, slovensky, ale ono se to správně vyslovuje Frunzulika. Frunzulika, ale není to žádný problém. Paní předsedkyně se omlouvá. Takže Frunzulika. ale jak říkám, opravdu to pro mne není problém. Já jsem přišel z výboru DV, z výboru pro rozvojové záležitosti. Oni zasadají ve stejné době, takže já se snažím se nějak rozpůlit mezi tyto dva výbory, protože zde nyní hovoříme o velice důležité věci, o kontrole zbraní a vývozu zbraní a již to bylo zmíněno, dámy a pánové, že Francie lodě Mistral nakonec Rusku neprodá, ale k určitým eh, transferům citlivých znalostí a technologií z Francie do Ruska již stejně došlo. Nebuďte, prosím, tak překvapení, až v budoucnosti uvidíte, že Rusko bude stavět lodě, které jsou podobné lodím Mistral. Myslím, že to bude velice brzy. Toto je takové všudy přítomné téma, které se objevovalo a jistě se neustále objevovat bude. Vývoz zbraní vede k nebezpečí a k, ne, k nejisté situaci v řadě oblastí mimo Evropu. A my si často klademe otázky, kdo prodává zbraně do těchto oblastí kdo prodává zbraně a tanky ISISu. Zdá se, že na to nikdo nemůže odpovědět. Protože ISIS skutečně dostává munici, zbraně, vojenské vybavení, a zdá se, že se pohybujeme v jakémsi začarovaném kruhu, protože my proti ISISu se snažíme bojovat, ale na druhé straně jsou zde i síly, které umožňují, aby tato válka neustále pokračovala. Měli bychom se součá... měli bychom se kontrolou vývozu zbraní zabývat jako nedílnou součástí evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. A já se domnívám, že tuto politiku, ale ve skutečnosti, pokud jde o vývoz eh, a kontrolu zbraní, nemáme. Existují pouze eh, státy, které podepisují určité dohody, které poskytují údaje o svém exportu, ale jiné státy, které tyto údaje neposkytují. Asi bychom se měli také podívat do budoucnosti, nejen na kořeny tohoto jevu. A měli bychom skutečně se tím problémem zabývat eh, v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Stojíme totiž před řadou velice závažných výzev a nebezpečí pro stabilitu a bezpečnost Evropské unie a neměli bychom se chovat tak, aby se dalším ohrožením eh, stala právě i problematika vývozu zbraní. Děkuji. Já bych se také chtěla vyjádřit k tomu, co zde kolegové v diskusi řekli. Pokud jde o návrh zprávy samotný, ten obsahuje velice jasné, jas, jsme zhrnutí těch eh, výzev, pokud jde o export zbraní. A já se domnívám, že by měla být eh, větší vyváženost, eh, pokud jde o to, komu ty zbraně dodáváme. Také s tím, s tím, co říkal pan Krasnodermsky o tom, že je potřeba eh, přehodnotit export zbraní do Ruska, především eh, s ohledem na ruskou agresi v Gruzii. Protože to byla velice významná událost a měla by být náležitě vyhodnocena. A my bychom eh, měli vyhodnotit eh, i fungování sankcí vůči Rusku po obsazení Krymu. Pečlivě musíme vyhodnotit také situaci v Sýrii. protože tam je jeden z hlavních zdrojů té současné migrační krize v Evropské unii. A toho, jakým způsobem se země k této věci staví. Také bych eh, chtěla zmínit problematiku eh, té části eh, subsaharské Afriky, odkud přichází velké množství migrantů, kde často působí právě radikální islamistické skupiny, obchoduje se tam se zbraněmi a také tam bychom se měli podívat, odkud ty zbraně pocházejí a měli bychom být schopni vynaložit tlak na příslušné lidi. kteří samozřejmě z tohoto obchodu značně profitují. Myslím si, že v té zprávě bychom se měli eh, zabývat i těmi eh, současnými eh, problémy. Byť samozřejmě chápu, že ta zpráva se eh, zabývá určitým definovaným obdobím. Ještě pan Galer. Ano, děkuji, velice stručně. K tomu bodu 21, kde se odkazuje na Německo a Spojené království a vyjadřuje se politování nad tím, že nedodali údaje o vývozu zbraní. Já bych ale chtěl říct, že ta povinnost podávat zprávy Eh, je upravena národní legislativou schválenou národními parlamenty a já si myslím, že žádná stáv, my jsme žádné stávající informace neposkytli, protože Německo a Spojené eh, království jak si toto ne, nemají eh, v té legislativě, pokud jde o určité období. Ale potom samozřejmě za určité období, například za minulý rok, se ty údaje národním parlamentům předloží. Takže zde jde spíše o to, že nemáme údaje o těch probíhajících prodejích, protože to je věc, která je přísně utajená, o které se nedozví ani němečtí eh, poslanci. Ale pokud jde o ten předchozí rok, tak tam samozřejmě se e, němečtí poslanci s tím budou moci seznámit. Takže ono to zní trošku dramaticky, že Německo neposkytlo ty údaje, ale ono je poskytne příští rok. Děkuji. Nyní bych se ráda obrátila na pana Pierre Arno Lotona, aby také přispěl do naší debaty. Prosím. Merci, madame la présidente. Et, euh, merci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát Evropskému parlamentu, že této otázce věnuje pozornost. Já jsem velice rád, že jsem se mohl přijít po slyšení 14. července, které se také věnovalo tomuto tématu. A myslím si, že pro tento parlament je také velice zajímavé, když vás seznámím Eh, s výsledky jednání v Cancúnu a s výsledky konference, která eh, proběhla na jaře roku 2015. Tato konference byla velice důležitá, protože na ní byly, byla přijata rozhodnutí o jednacím řádu o procesu rozhodování, o finančních pravidlech, tedy kdo bude za co platit. A umožní to tedy, aby celý ten eh, eh, režim eh, jednání byl nějakým způsobem zakotven. Hovořilo se tedy o pravidlech fungování sekretariátu a tak dále. A konference poté rozhodla také o novém eh, generálním tajemníkovi, který pochází eh, z Afriky. Zatím to období bude na rok a poté zúčastněné strany rozhodou, rozhodnou teprve o nějakém stabilním tajemníkovi sekretariátu, který tedy bude mít eh, období desetileté. Sídlo konference bude v Ženevě a zakotveno bude, zakotvena bude také určitá lhůta, určité datum, do kterého bude třeba předkládat zprávy, se kterými se tedy všichni účastníci seznámí a poté, co tyto zprávy budou zveřejněny, tak eh, by se s nimi měla mít možnost seznámit i veřejnost. Aspoň toto je přístup, který podporuje Evropská unie. Takže to jsou úspěšné výsledky konference v Cancúnu. Pokud jde o to, co probíhá v Evropské unii, my jsme aktualizovali naše prováděcí předpisy, tu příručku. A naši, naše národní úřady, které vydávají eh, licenci, tak eh, mohou podle této příručky aplikovat jednak těch osm kritérií a obecně se tedy eh, řídit tou aktualizovanou příručkou. Dále na vyžádání eh, podporujeme i řadu zemí, které si přejí zpřísnit své eh, systémy exportu zbraní, tak aby byly v souladu s těmi osmi kritériemi. Máme zde spolufinancování Německa a snažíme se v první řadě, aby vše probíhalo transparentně. To je takové neustále skloňované slovo, protože ta transparentnost ještě není taková, jaká by měla být, ale v oblasti dovozu a vývozu zbraní na světě je transparentnost spíše výjimečná, než aby byla pravidlem ve velké řadě států a oblastí v podstatě nedochází k žádnému sdílení údajů o dovozu a vývozu zbraní. Je to předmětem utajení a země ani nejsou připraveny, ani, ocho, ani ochotny tyto údaje poskytovat. Snažíme se také o eh, seznamy, vypracovat eh, seznamy kontroly, eh, tedy na kterých jsou e, zbraně, které se mohou či nemohou vyvážet. Je také třeba, aby mezi zeměmi panovalo e, stejné porozumění tomu, co je vůbec považováno za zbraně. A transparentnost funguje vždy lépe, když je e, zaručen skutečný leadership, když skutečně jsou lidé, kteří vykonávají kontrolu a když eh, jsou eh, plněny určité požadavky. Pokud ta kontrola nebo pokud nějaký ten tlak neexistuje, tak vlastně neexistuje ani eh, žádný důvod pro zlepšování transparentnosti a lidé potom o zkvalitnění podávání těch zpráv. Samozřejmě, že ta transparentnost také něco stojí. V té diskusi která zde byla, se hovořilo o tom, že Řecko za opinulý rok neposkytlo údaje o svém vývozu zbraní, ale je to také proto, že tam došlo k omezení administrativních nákladů a potom, když nemáte pracovníky, kteří eh, sepisují ty údaje, kteří je agregují, eh, když na to nemáte peníze, tak potom samozřejmě nemáte ani ty zprávy. Takže je třeba nalézt určitou vyváženost mezi tím, co ještě ty veřejné úřady eh, mohou dělat a také eh, tím, co má skutečný smysl. A to je proces, který neustále probíhá. Je zde skutečně neustále co zlepšovat a to zlepšení závisí ve velké míře právě na tom vynakládaném tlaku. V Evropské unii tady máme ty jednotlivé na národních úrovních, ty jednotlivé úřady pro licencování. A já tedy nyní skončím a velice rád eh, zodpovím vaše otázky. Paní Gomez se eh, ptala eh, na to, co děláme s těmi zprostředkovateli, s těmi brokery a jak postupujeme v oblasti loveckých a sportovních zbraní. Ano, je to skutečně závažný problém. Je to problém především eh, pro policejní složky a pro eh, celníky. My jsme v této věci kompetentní. ale zde se hovořilo o tom Kalašníkovi, Kalašníkovu, který eh, o těch Kalašníkové, které jsou používány například při teroristických eh, útocích eh, v Evropě, ale toto má hodně společného s legislativou, která upravuje držení zbraní pro, ze strany civilních osob, protože tato pravidla jsou v různých zemích různá. Je třeba řešit otázku, zda například automatické eh, zbraně úplně zakázat. Máme zde také významnou eh, lobby eh, sběratelů. Jsou zde určité typy Eh, zbraní, které jsou eh, deaktivovány v jedné zemi, které jsou vlastně deregistrovány v jedné zemi, ale jsou zaregistrovány v jiné zemi. Není zde tedy vzájemné eh, propojení těch jednotlivých národních systémů. Máme v této oblasti určité evropské aký, pokud jde právě o cirkulaci zbraní v Evropské unii, pokud jde o držení zbraní a aktivaci a deaktivaci a mám zprávy, že Evropská komise se snaží v této oblasti přicházet i s dalšími návrhy. Děkuji. Thank you, Mr. Leton. Děkuji, pane Letone. A nyní se obracím na zástupce komise, pana O. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat tomuto podvýboru za příležitost podat vám aktuální informace o obchodování s střelnými zbraněmi. Samozřejmě naše generální ředitelství vítá tuto zprávu, zejména zmínku v odstavci 6 o možném přeskumu legislativy EU. Chci pouze říci, že to je směrnice z roku 91 o e, držení e, střelných zbraní v rámci EU e, pro civilní účely. Proč je ten přeskum nutný? Všichni si ještě vzpomínáme na události v Paříži, Kodani, Talisu anebo Marseille. A, a měli jedno společné tyto události, a sice střelné zbraně. V Evropské unii Ehm, máme problém, ehm, který um, lze vyjádřit jako mezera ve spravodajských službách, pokud jde um, o zjištění, odkud vlastně tyto zbraně uh, pocházejí. Je to um, věcí reaktivací původně deaktivovaných zbraní, přicházejí tyto zbraně ze třetích zemí, pokud ano, odkud, z Afriky, jihu, východu a tak dále. To vše je vlastně předmětem uh, zkoumání našeho generálního ředitelství. Takže jaké jsou činnosti generálního ředitelství eh, vnitro eh, v této oblasti, v oblasti obchodování se střelnými zbraněmi. My jsme eh, nedávno, tedy v roce 2013, vydali sdělení první svého druhu našeho ředitelství. Tento dokument byl podpořen také politickým závazkem v rámci Evropské agendy o bezpečnosti, kde je obchodování se střelnými zbraněmi prioritou a snažíme se také bojovat proti nadnárodnímu zločinu a terorismu. Je tam celkem devět priorit v, tomto, v této koncepci a tady se snažíme také zlepšovat eh, spravodajské poznatky a tak dále. Měli jsme také operativní akční plán, který se zabýval um, obchodováním se střelnými zbraněmi eh, z různých hledisek. Z právního hlediska bych eh, vám chtěl přiblížit eh, současný stav věcí, totiž komise má plán vypracovat zprávu o implementaci civilního držení střelných zbraní Jedná se vlastně o e, legální držení a používání a přepravu střelné zbraně v rámci EU. Jakmile bude zpráva přijata, tak e, doufejme, že půjde e, ruku v ruce s akčním plánem komise o společných standardech. Jde o reaktivaci předtím deaktivovaných zbraní, to znamená zbraně, které měly být vyřazeny, eh, by mohly opět být eh, nebo se stát efektivními tím, že k ním budou připojeny malé díly nebo součásti, které lze zakoupit na internetu zatím ještě nemáme přesný časový plán, eh, záleží to na vnitřních eh, procesech. Z mezinárodního úhlu pohledu bych chtěl říct si něco o našich aktivitách se západním Balkánem který byl historicky identifikován jako jedním ze zdrojů přísunu zbraní do EU. Měli jsme akční plán s západním Balkánem a už máme i společné operace, které se plánují a měli jsme dokonce i konferenci o e, těchto společných aktivitách a totež chceme učinit se severoafrickými a e, blízkovýchodními zeměmi Um, zhruba v říjnu v Bruselu. Tedy mm, pak bychom měli vydat další akční plán o spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení v EU a v těchto zemích, abychom lépe eh, mohli eh, řešit vlastně tento, mm, tuto mezeru ve spravodajských službách a v našich vlastních poznacích ohledně eh, cest, kterými pronikají tyto zbraně do Evropské unie. Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní Valero, chtěla byste se vyjádřit a zareagovat na otázky, které zde padly, respektive eh, informace. Děkuji za eh, všechny otázky a váš komentář. Jsem si naprosto jistá, že E, e, díky pozměvacím návrhům budeme moci vstoupit do výborné diskuse a nalezneme také e, dobrá řešení. Byla zde zmínka o zprávě Europolu a já bych vám ráda přečetla přesné znění. Střelné zbraně pocházející z konfliktu ze Sýrie, Líbie, Mali jsou již k dispozici na evropských černých trzích a tyto země se mohou, mohou tedy být považovány za, hlavními, za hlavní zdroje pronikání střelných zbraní do Evropské unie. To se praví e, v zprávě, není to nic, co bychom si byli vymysleli. Já e, rozhodně nespochybňuji skutečnost, že členské státy mají právo na sebeobranu. Rozhodně ji mají a mnohé země mají také svůj vlastní zbrojní průmysl a zbraně e, e, vyráběné v Evropě slouží zejména k naší obraně. A tak tomu bude i nadále. Ale co já jsem v posledních letech zkoumala nebo pochybňovala, je spíše skutečnost, že hrozby vůči Evropě se mění. A myslím, že musíme mít vždy na paměti otázku, jaký je hlavní cíl zbrojního průmyslu. Je samozřejmé, že odvětví, které má málo zakázek, protože vlastní země už nenakupuje zbraně, bude hledat nové trhy. To není nic podivného, tomu zcela rozumím, ale eh, tady je nutno vstoupit do hry a zajistit eh, kontrolu vývozu zbraní, protože jsou to naše státy nebo vlády nebo naše Evropská unie, a proto je naším úkolem zajistit, abychom neprodávali zbraně do zemí nebo organizacím, které by je neměly vlastnit. My bychom měli rozhodovat o tom, kdo jsou eh, věrohodní a důvěryhodní eh, kupující a obávám se, že eh, již po mnoho let jsme takováto posouzení neprováděli a hm, z toho vycházím. Je to něco, co jsem zaznamenala tedy během let. Naším úkolem je kontrola a prů, úkol průmyslu je prodávat zbraně, ale my musíme zajistit, aby e, tyto zbraně se dostaly do ne, správných rukou. A mám e, hned i několik otázek ohledně lovu, tedy lovných zbraní a sportovních zbraní. Už se nám dostalo vysvětlení, e, ale máme tady i poloautomatické zbraně které mohou používat odstřelovači a je nutno zajistit jejich lepší kontrolu. Padlo i několik zmínek o Cypry a příslušných číslech. My se s Cypry zanedlouho setkáme a tam se budeme podrobně zabývat eh, těmi číselnými údaji. A pak ještě k článku 21. A k externím prodejům versus interním prodejům a jaká je aktuální situace. A jak je to s eh, vývozem zbraní, respektive dodávkami zbraní islámskému státu? Tady eh, toho mnoho nevíme, můžeme se pouze domýšlet a proto je důležité mít kontrolu ehm, nad všemi vazbami, všemi celým tím řetězcem až k poslednímu uživateli. Samozřejmě nemůžeme mít nikdy jistotu o konečném uživateli, ale musíme ehm, zajistit kontrolu nad jednotlivými složkami. Ehm, kolegyně tady také hovořila hovořila o rovnováze mezi východ, politikou východního a jižního sousedství. Nemělo by tady vzniknout, neměla by vzniknout nerovnováha. Hovořili jsme také o arabském jaru, že jeho dopady nebyly zcela pozitivní a důsledky, ale samozřejmě názory na to se různí a to je v pořádku. Nyní eh, kontrola eh, vývozu samozřejmě něco stojí, to je také v pořádku a my na to musíme být připraveni a musíme být ochotní vynaložit eh, ty prostředky, které je nutno vynaložit a musíme zajistit, aby ta kontrola skutečně probíhala. A myslím si, že tedy skutečně musíme být připraveni za to zaplatit. To je důležité. Děkuji. Thank you very much. Velmi děkuji. Myslím si, že jsme tedy vyčerpali čas, který byl vyhrazen na tento bod. Ráda bych vás ještě jednou upozornila, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 23. září, konkrétně 12 hodin. Druhé posouzení návrhu zprávy proběhne 15. října a následně budeme hlasovat. Prosím. Tím bych ráda uzavřela tento bod. A ráda bych poděkovala všem členům výboru i hostům, kteří se rozpravy zúčastnili. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce, paní Bodil Valero, za to, že návrh zprávy připravila. Další bod na našem dnešním programu je výměna názoru s, eh, s panem vyslancem Jackem Bilicou. Půjde o smlouvu o nešíření jaderných zbraní, konkrétně o eh, hodnotící konferenci stran, která se bude konat v roce 2015 nebo respektive konala v tomto roce, v květnu tohoto roku. Děkuji. Okay. Now we start the... Dobře, tím se dostáváme k dalšímu bodu. A já bych na tomto místě ráda přivítala pana vyslance Jacka Bilice, Bilicu, hlavního poradce a zvláštního vyslance pro nešíření zbraní a ozbrojování. Tématem je hodnotící konference stran Eh, smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se eh, bude konat v New Yorku. Pane vyslanče, máte slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také za pozvání sem do vašeho podvýboru. Toto téma je velice významné a šlo o jednu z nejvýznamnějších událostí v tomto roce, pokud jde o oblast nešíření a odzbrojení. Již proběhla plenární debata před samotnou konferencí, bylo to 10. února ve Štrasburku a paní Mogherini tedy měla promluvu k Evropskému parlamentu na toto téma a 29. ledna 16 dubna se o tomto tématu v parlamentu rovněž hovořilo. Určitě jste si všichni vědomi toho, že navzdory týdnům úsilí konference bohužel ani nemohla do, mít za výsledek nějaký podstatný věcný dokument, protože eh, se tam nepodařilo dosáhnout schody o tom, že oblast Blízkého východu by měla být eh, bez zbraní hromadného ničení. V zásadě ale u řady dalších témat se ukázala možnost široké schody, a to i mezi velice různými skupinami eh, těch eh, signatářů nebo účastníků smlouvy. Rovněž se konala celá řada dalších událostí. Ta konference samotná se konala od 27. dubna do 22. května v ústředí OSN v New Yorku. Pan Taus Ferukis z Alžírska konferenci předsedal a také ho podpořil Úřad pro odzbrojení OSN. Celkem se účastnilo 161 zemí z celkového počtu 191 signatářů NPT, tedy smlouvy o nešíření a poprvé se zúčastnila Palestína, která přistoupila k NPT v roce 2015 teprve. Rozhodl se účastnit se poprvé také Izrael, a to poprvé v roce 1995, ovšem pouze ve funkci pozorovatele. Také tam byla celá řada dalších pozorovatelů, například Evropská unie. A velice důležité bylo také z hlediska tématu, že se účastnili i pracovníci IAEA e z Vídně. Dále se účastnilo velice aktivně více než 100 nevládních organizací, Rovněž eh, se konala celá řada událostí na okraj, ty nevládní organizace také distribuovaly řadu materiálů, které se týkaly především toho pilíře odzbrojení. Pokud jde o organizaci práce, tak eh, konference vlastně byla eh, jaksi rozdělena na tři výbory, tři hlavní výbory. První se zabýval nukleárním odzbrojením, druhý nešířením a třetí výbor se zabýval mírovým užitím nukleární energie. A také byly ustaveny tři takzvané subsidiary bodies. Jeden eh, se eh, zabýval jaderným odzbrojením a zajištěním bezpečnosti, druhý se zabýval regionální problematikou, včetně problematiky Středního východu a třetí ten, eh, to subsidiary body se zabývalo zlepšením efektivity stávajících smluv v oblasti mírového využití. Všechny tři pilíře eh, byly poté zahrnuty v návrhu závěrečného dokumentu. Ten dokument je poměrně dlouhý, má 184 odstavců a obsahuje také celou řadu ustanovení o dalších krocích. Tak jak eh, to bývá u celé řady eh, mezinárodních závěrečných dokumentů, tak ne všechny člen, účastnící se státy měli pocit, že byly plně zohledněny jejich přístupy. To se zvláště týkalo právě implementace článku 6 smlouvy o jaderném odzbrojení. Avšak eh, v tom eh, návrhu se také hovoří o, právě o té problematice eh, Blízkého východu, který by měl být Eh, podle odstavce 169 zónou bez jaderných zbraní. A právě Spojené státy, Kanada a Spojené království z tohoto důvodu se nemohly připojit eh, k tomu dokumentu jako celku. To znamená, že ten dokument potom nakonec nemohl být přijat. Nyní k úloze Evropské unie jako takové. Evropská unie sama o sobě není účastníkem smlouvy. Účastníky smlouvy je těch 28 zemí jednotlivě. Evropská unie je pozorovatelem, který má právo vystoupit, vyjádřit se. Základní pozice Evropské unie pro tuto konferenci byla vyjádřena v závěrech rady, které byly přijaty 20. dubna tohoto roku. Samozřejmě, že ty závěry neobsahují veškeré prvky těch jednotlivých národních pozic všech 28 členských států. A mnohé z členských států Evropské unie ještě přispěly dodatečnými národními prohlášeními a obecně se velice aktivně té konference účastnili. Já jsem měl to potěšení, že jsem ještě před eh, konferencí 16. dubna hovořil o pozici Evropské unie, takže nebudu zde ve výboru to opakovat. A přejdu rovnou k tomu, jak Evropská unie během konference pracovala. Na základě těch dohodnutých eh, závěrů rady bylo předloženo pět prohlášení, ze strany Evropské unie, jednak 28. dubna v obecné rozpravě. Tam eh, hovořila paní Mogherini za Evropskou unii a potom v těch třech hlavních výborech, main committees, jsme měli předem schválené příspěvky, byly to tedy, byla to tady ta regionální témata, mírové, eh, eh, Blízký a střední východ, tam to byl Lotyšský evropský eh, zástupce, protože tam Evropská unie neměla právo vystoupit. A vedle těch pěti eh, prohlášení Evropská unie také připravila tři pracovní dokumenty, rovněž předem schválené. Jeden se týkal eh, smlouvy o zákazu jaderných testů, další o jaderné bezpečnost záruk. Také jsme zorganizovali dvě události na okraj. Jedna se konala Hákského kodexu chování o zákazu šíření střel a pak tam byla ještě jedna událost na okraji za účasti Evropské komise a IAEA. SVČ se také účastnila celé řady událostí na okraji, včetně těch, které zorganizoval například Egypt a také ty zmiňované nevládní organizace. Ještě před tou konferencí samotnou Evropská unie eh, spolu s konsorciem pro nešíření zorganizovala seminář v Alžíru organizoval ho alžírské ministerstvo eh, eh, zahraničí a eh, účastnili se ho jednak předsedové těch tří výborů, stejně tak jako další důležití aktéři a všeobecně to bylo považováno za velice důležitý příspěvek. A nyní bych s vaším eh, svolením se chtěl vrátit k těm eh, klíčovým bodům, které se týkají témat, o kterých eh, hovoříte v současnosti oblasti. Uh, Evropská unie je nepochybně nejrozmanitější uh, skupinou ze všech států, uh, které zaujaly pozice v rámci hodnotícího procesu. Všechny ostatní státy předkládaly společné pozice, jako například eh, P5, jako například nezařazené hnutí nebo hnutí nezařazených eh, nebo eh, další uskupení státu. Všechny trvají buď na ryze jaderných státech nebo nejaderných státech. Na rozdíl od toho Evropská unie v sobě združuje jak jaderné státy, tak nejaderné státy státy eh, nebo státy, které jsou ehm, legálně neutrální eh, nebo státy, které jsou členy eh, jaderného vojeneckého spojenectví, ehm, státy, které spolehají a sázejí na jadernou energetiku nebo státy, které jsou vůči ní skeptické nebo ji postupně odstraňují. Faktem je, že takováto rozmanitá skupina zemí by měla promlouvat e, jedním jazykem. A to jsme činili, byl to dobrý příklad, jak dosáhnout obtížného kompromisu v rámci velmi e, rozmanité skupiny e, zemí a byl to příklad, který následovali i ostatní. Paní předsedkyně, nedostatek dost dosaženého eh, věcného výsledku hodnotící konference roku 2015 určitě eh, není eh, nebo nesvědčí o dobrém zdraví globálního režimu nešíření jaderných zbraní. Navzdory tomuto kroku 5 Evropská unie bude považovat smlouvu o nešíření ehm, za uhelný kámen eh, svého, respektive globálního jaderného režimu nešíření. Evropská unie eh, nadále ehm, se pevně drží zásady eh, zachování a posilování eh, dohody o nešíření jaderných zbraní, co by priority multilaterálního nástroje no, pro zachování a posilování mezinárodního míru, bezpečnosti a stability. Děkuji a rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji. Děkuji. Jsou tu nějací koordinátoři, kteří by se chtěli chopit slova, například pan Gáler? Pan Višne, omlouvám se. Děkuji za velmi zajímavou zprávu. I já jsem byl účasten jednání, co by eh, člen německé delegace, ne delegace EU. A musím říci, že jsem byl velmi zklamán. Zklamán také chováním některých členských států EU. Já si myslím, že to stačí, že dost dobře víte, o čem hovořím. Nejsem přílišný optimista, pokud jde o budoucnost těchto konferencí. Pojďme se podívat na minulou konferenci, která byla, co by, konference velmi úspěšná, nicméně celá řada z těch věcí, na kterých jsme se shodli a pro které jsme se rozhodli, nebyly, nebyla pos, e, následně realizována. První otázka tedy zní, jaký výhled do budoucna tady vidíte, především pokud jde o další revizní konferenci, která proběhne v roce 2020. Očekáváte nějaké konkrétní výsledky, které by mohly být uh, uskutečněny? A další otázka je následující. Jakou roli podle vašeho názoru sehrává celá řada nevládních organizací, eh, kterou jste zmínil? Některé jsou velmi úspěšné například eh, ty, ty rakouské. Já se ptám, jak vidíte budoucnost těchto organizací a jestli byly tady úspěšné i v rámci konference. Děkuji. Nyní pan Marek Jurek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za velice podrobnou prezentaci. Já bych se chtěl zeptat na dvě věci, které mě velmi zajímají. Za prvé, zmiňovalo se na té konferenci něco o porušování smlouvy ze strany Ukrajiny? Protože Ukrajině by vlastně měla být garantována územní celistvost výměnou za to, že Ukrajina se vzdá atomových zbraní. Protože jde o bývalý satelit Sovětského svazu. A druhá otázka. Hovořila k tomuto tématu delegace Evropské unie? Zmínili jste ten problém či nikoli? A potom eh, užívání zbraní jakožto nástroje nátlaku. Konkrétně mám na mysli například eh, zavádění v ruské militární doktríně, eh, tedy zavedení možnosti zaútočit na zemi, která nemá jaderné zbraně, anebo prostě obecně Zda se hovořilo o případech eh, využívání jaderných zbraní jako jakéhosi eh, politického instrumentu, tak jak se o tom hovořilo v Minsku. Rád bych věděl, zda se o tom to hovořilo. Zda EU o tom eh, hovořila a pokud ne, tak proč? Děkuji. Chtěla dodat tež prožbu. Já bych ještě také se chtěla připojit k těm otázkám. Byla bych ráda, kdybyste ještě zmínil problematiku iránského jaderného programu. A jak vy osobně se na výsledky těchto jednání díváte, prosím. I'm sorry, Mr. Khan also wanted to take the floor. Ještě pan Khan. Děkuji. Stručně. Já také velice vítám vaše informace z revizní konference. Zajímalo by mne, zda zde nakonec tady bude dosaženo nějakého pokroku a osobně se chci zeptat, jak můžeme v dlouhodobém horizontu Blízký východ udržet bez zbraní protože jedna eh, země je proti tomu. A potom se diskutovalo o jaderných jednáních eh, s Indií a Pákistánem. Víme, že tam neustále dochází k ke střetům, k problémům na hranicích a já bych se chtěla zeptat, co můžeme udělat, abychom nějak pomohli řešit tento konflikt. Uh, Děkuji. Děkuji. Tím, jak se zdá, diskuze ne- nekončí. Slovo má Charles Tenok. Prosím. Ano. A pan Kán zmínil jednu zemi, Izrael, která zatím ani nepotvrdila, ani nevyvrátila to, jestli má eh, jadernou zbraň. Rád bych připomněl, že Izrael tu smlouvu nikdy nepodepsal, to znamená, že eh, se jí nemusí řídit a eh, může tedy, tedy využívat jaderný výzkum. Já bych se rád zeptal na jednu otázku, která souvisí s tím, co řekla paní Fotiga, sice iránský, iránskou dohodu, eh, to, které se účastnili i země 5 plus 1. Rád bych se zeptal, jestli jste tedy spokojen tím eh, postupem, pokud jde o monitorovací technologie, kamery a tak dále, inspekce na místě, tak abychom si mohli být naprosto jistí, že Irán dostojí této dohodě, protože tady došlo k určitému zlepšení. Je velmi obtížné podvádět. V tuto chvíli víme, že Irán v minulosti podváděl tuto chvíli existují moderní technologie, nejrůznější kamery a e, zařízení, díky nímž můžete měřit e, míru radioaktivity. To znamená, že e, jsou to technologie poměrně přesné. Rád bych se zeptal, jestli si tady můžeme být jistí, že se neděje nic, co by odporovalo té uzavřené dohodě. A nyní má slovo pan Bilica, prosím. Ano, děkuji. Děkuji vám za celou řadu položených dotazů, které, jak musím přiznat, jsou poměrně obtížné. Pokud jde o výhled do budoucna, tak jak bylo řečeno, ta revizní konference probíhá každých pět let, to znamená, že ta revize probíhá v určitém pětiletém cyklu. Je to tedy uh, cyklus který vznikl, když eh, smlouva o NPT eh, byla v roce 95 prodlouženo na neurčitost, byla eh, zároveň domluvena tři přípravná jednání po každém tom cyklu, což v praxi znamená, že rok po velké revizní konferenci se tedy nic ne, neděje, je to takový rok klidu, dříve než tedy proběhne první druhá, třetí konference a potom tady v roce 2015 byla ta revizní konference. Chci tím říct to, že doufáme, že e, mezinárodní e, atmosféra se v tomto ohledu zlepší k lepšímu nebo vyvine k lepšímu. Je nepochybné, že Evropská unie má za to, že země, která, které, má, které mají nejširší jaderný arzenál, to znamená Rusko a Spojené státy, mají zvláštní zodpovědnost. To znamená, že do určité míry jde o fungující vztah mezi Washingtonem a Moskvou. To ovlivní celkovou mezinárodní atmosféru, pokud jde o eh, jaderné odzbrojení. V nedávné době jsme zaznamenali spíše negativní trendy z důvodů, o kterých jsem eh, již hovořil. Návrhy, které předložil pan prezident Obama a které se týkaly eh, dalšího jednání, pan prezident Putin nebo Ruská federace eh, obecně ignorovali, nevyslyšeli. To znamená, že Evropská unie by byla velmi ráda, kdyby došlo k pokroku v této věci, nicméně jestli se to podaří ještě eh, do roku 2020, to eh, můžeme jen doufat, to můžeme jen doufat a můžeme se také pokusit eh, proto něco udělat. A právě proto Evropská unie stojí za těmi snahami o větší transparentnost. Nevládní organizace nepochybně sehrávají klíčovou roli, jako obvykle jsou velmi aktivní. Často je tomu tak, že jsou někdy dokonce úspěšnější než některé země nebo konference. Moje, můj osobní názor je takový, že e, tyto nevládní organizace se soustředí na vždycky na jednu konkrétní otázku a proto je pro mě snažší dosáhnout úspěchu, dosáhnout pokroku v jedné věci ve srovnání s tím, když tedy stá, státy strany musí zvažovat celou řadu věcí, mnoho aspektů, některé z nich jsou právní, některé politické, některé bezpečnostní, technické, to znamená, že je to často tak, že nevládní organizace měj, mají větší šanci dosáhnout nějakého úspěchu na konferenci než státy samotné. Nedomnívám se ale, že bychom měli propadat beznaději, nepochybně je to krok zpět, Nicméně smlouva e, již takovéto neúspěchy v minulosti přežila, to znamená, já jsem se například tedy e, účastnil za národní delegaci revizní konferenci, e, revizní konference v roce 2005, která se zdála být ještě horší než ta letošní a ta smlouva a režim přežili, přežili tuto obtížnou situaci. Jak jste sám řekli, byla to velmi dobrá konference, možná, že byla příliš dobrá na to, aby se podařilo všechno, co bylo schváleno během pěti let, realizovat. Právníci se mohou přijít o tom, do jaké míry ty závazky zůstávají v platnosti nebo ne. Já si myslím, že e, určitě je to tak, že je to součástí AKY, které se týká nešíření jaderných zbraní. Nemyslím si, že by bylo všechno ztraceno Eh, měli bychom na tu věc nahlížet z dlouhodobého hlediska. A nyní k další věci. Ukrajina, to je nepochybně jedno eh, z témat, které je důležité z hlediska současné bezpečnostní situace. Eh, my jsme se tomuto tématu věnovali a já jsem tedy promluvil o Ukrajině v prvním hlavním výboru konference, který se zabýval odzbrojením Ukrajina k tomu měla vyhraněný postoj, stejně tak i další státy poukazovaly na skutečnost, že Budapeštské memorandum eh, z roku 1994, které, je, které se opírá o to, že Ukrajina tedy eh, přistoupila k MPT jako země, která tedy nemá jaderné zbraně, že to bylo eh, porušeno. Je to politický závazek, ne právní závazek. Evropská unie eh, k tomu hovořila naprosto jasně a naprosto jasně tedy popsala otázku Krymu a také hovořila o závazcích, které vyplývají z mezinárodního práva v oblasti nešíření jaderných zbraní a jaderného ozbrojení, Pokud jde o vojenské doktríny, tak o tom se také hovořilo z různých aspektů, z různých hledisek. Někteří kritizovali národní eh, doktríny, někteří zmínili i doktrínu eh, Aliance NATO, Role, kterou Evropská unie sehrála při eh, dohodě o iránském jaderném programu. Rád bych řekl, že role EU byla respektována, uznána a musím říct, že právě EU sehrála velmi důležitou roli pro celkovou tu atmosféru, byť to bylo až po té prozatímní dohodě. Již v dubnu, květnu se tedy státy účastníci se té konference vyjadřovali o roli EU velmi pozitivně, o tom, jakou role a vysoká představitelka samot, jakou, jakou roli EU a vysoká představitelka samotná sehrály při řešení této otázky. A nyní tedy přeskočím k té otázce eh, prověření této dohody. Obávám se, že eh, vás nemohu ujistit já samotný, eh, že je to spíše úkol pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii v, ve Vídni a já si myslím, že generální ředitel právě dnes tedy bude informovat členské státy o své návštěvě Iránu, která proběhla o víkendu. Eh, my tedy eh, uznáváme, že IAEA e má v tomto, ro- v tomto ohledu eh, klíčovou roli. Je schopna, kromě toho je Evropská unie poskytnout IAEA e finanční prostředky, technologie a právě EU je jedním z největších přispěvatelů institucí, které podporují tuto organizaci, to znamená Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. A jde o to, aby tedy eh, dohody, které byly přijaty, byly řádným způsobem prováděny. Pokud je o Blízký východ, tak jsem hovořil o tom, že právě to tedy eh, byl důvod, proč se to takto objevilo v závěrečném dokumentu, v, eh, v tom navrhovaném znění. To byl velmi kvalitní dokument, byť tedy nebyl definitivně eh, schválen. Já si myslím, že šlo spíše o proces, o procedurální otázky, o ten, ne o ten konečný cíl. My bychom byli rádi, kdyby celý region Blízkého východu byl bez zbraní hromadného ničení. To je společná pozice EU a je to také cíl, který s námi sdílí celá řada dalších eh, globálních hráčů. To je tedy celkový cíl. Otázka pouze zní, jakým způsobem tedy eh, to bude naplněno a k tomu existují speciální pokyny Komise OSN které hovoří o tom, že e, to řešení by tady nemělo být nějak vnucováno nebo e, uvaleno na, tu, na ten region zvenčí, mělo by to být Měl by to být dobrovolný krok všech těch zemí tohoto regionu. A právě to je ta problematická záležitost. Všechny ty postupy, e, které byly navrhovány a které se objevily v návrhu textu, byly problematické právě z hlediska toho, kdo by co měl svolávat a navrhovat. Další věc, Indie, Pákistán a jejich vzájemné spory, eh, jejich zahrnutí do NPT, to je tedy eh, společná pozice EU, eh, jde i o další režimy a nám jde o univerzalizaci, univerzalizaci NPT. V podstatě se to objevilo v závěrečném dokumentu a je to důležitý prvek pozice EU. My se tedy snažíme vést dialog se všemi těmito zeměmi, dialog o nešíření zbraní, o ozbrojení, o jaderné bezpečnosti a e, kromě toho nabízíme pomoc ze strany EU v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky. Indie, Pákistán, Izrael, všechno to jsou eh, naši stálí partneři při jednáních. A jsou to velmi citlivé země z hlediska jaderné bezpečnosti. Děkuji. Děkuji, pan Schaffhauser. Euh, Velice stručně. Myslíte si, že je zde riziko, že Rusko odstoupí od této smlouvy? C'est To je vše. Děkuji. Uh, I like to... Já bych se k tomu ráda vyjádřila, k těm ruským doktrinám tváří v tvář NATO, respektive vůči dokumentům NATO. Předně Jednalo se o flagrantní porušení celkové eh, věrohodnosti a eh, přispění k selhání ehm, hodnotící konference smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Byl dán přece slib Ukrajině v rámci budapeštského memoranda a ten eh, byl tedy zneplatněn a místo toho je tady možnost vlastně eh, využít jaderného úderu v rámci eh, vojenské doktríny. doktríny. To je vlastně hlavní cíl eh, ruské doktríny. Po schválení té doktríny došlo k anexi území napřed plíživým charakterem. Tady šlo o anexi části Gruzie Eh, území Gruzie a pak zcela otevřená anexe eh, Krymu a hrozby a došlo k dalším hrozbám eh, vůči dalším zemím. Zatímco respektive Ruskem bylo spochybněno právo národů na sebeurčení a také států na sebeurčení, zatímco naše přistoupení k NATO byla eh, věc svobodné vůle národů a států a také to bylo osvědčeno referendy v těchto zemích, takže to je velký rozdíl. Eh, myslím, že můžeme uzavřít debatu, nebo ještě se někdo eh, hlásí, promiňte. Pokud jde o ruskou vojenskou doktrínu. E, e, e, není pochyb o tom, že tady vězí určitá nebezpečná dynamika v proměnách ruské vojenské doktríny a ve snižování toho práhu jaderného úderu. Došlo k různým změnám prohlášení, pokud jde o využití jaderných zbraní v rámci agrese vůči Ukrajině a Krymu, to určitě zaznamenali také diplomaté, kteří se eh, zabývali tou hodnotící konferenci. Dále specifická otázka, zdali je riziko, že eh, Rusko eh, vystoupí z, ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Samozřejmě je Ehm, obtížné, obtížné předpovídat budoucnost. Já bez prostřední budoucnosti nevidím takovéto riziko. Eh, Rusko je důležitým hráčem v rámci eh, ehm, této eh, smlouvy. Existují i jiné smlouvy, o kterých ehm, si můžeme dělat starosti, například smlouva v rámci níž se Evropa zbavila eh, třech tisíc jaderných hlavic, to znamená, eh, došlo ke snížení počtu zbraní, respektive zbraní osazených jadernými hlavicemi. Ehm, šíření těchto eh, raket je problémem mimo EU, který se musí řešit. Je, panuje nedostatek právních e, e, nástrojů, některé Evropa podporuje, například Hákský kodex proti šíření balistických raket, to také my podporujeme velmi Eh, výrazně finančně různými eh, demaršemi a tak dále. Je to ale spíše opatření transparentnosti než eh, dohoda o omezování zbraní. Dále existuje také režim kontroly raket, to znamená snaha omezovat, omezovat nebezpečné destabilizující zbraně. IMFF je velmi významná dohoda pro Evropu Eh, dochází tady k určitým vzájemným obviněním mezi eh, USA a Ruskem o údajném porušování této smlouvy, což je závažné a rozhodně eh, povzbuzujeme účastníky, protože bylo to podepsáno mezi Moskvou a Washingtonem ještě za dob Sovětského svazu, ale nyní je tam už více signatářů, protože jsou to ty nástupnické země, Bělorusko a tak dále. Takže já bych obrátil vaši pozornost od eh, starosti o jaderné zbraně eh, k eh, smlouvě INF, to znamená smlouvy o jaderných zbraních blízkého dosahu krátkého dosahu. Děkuji. Nevím, jestli se pan Freud také hlásil a chce se vyjádřit. Pane Štětino, prosím. Mohu mít ještě otázku, paní předsedkyně? Mohu mít ještě otázku? Ano. Eh, pane velvyslanče, máte nějaké údaje nebo sledujete údaje o možnosti zneužití jaderných zbraní, taktických jaderných zbraní, jako jsou například atomové miny, teroristy? Thank you. Uh, ambas- Děkuji. Uh, could you please, uh, Ms. Pane Štětino, mohl byste ještě jednou zopakovat otázku? Hovoříme o uh, držení anebo použití. Zdali má nějaké informace o tom, že by mohly být jaderné zbraně, taktické jaderné zbraně, jako například atomové miny, eh, použity teroristy. Translation was misused by, by terrorists misused, yes. it is the right expression. Uh, ambassador, could you please? Pane Velisanče, můžete nám poskytnout tyto informace? Ano, já o tom nemám informace o vlastnění nebo plánech na zneužití taktických jaderných zbraní ze strany teroristů. I když samozřejmě taktické jaderné zbraně uh, Někdy takzvané ty substrategické jaderné zbraně jsou tématem, které bychom, kterým bychom se jistě měli zabývat. Někteří lidé si mohou klást otázku, zda vůbec něco jako taktická jaderná zbraň existuje, protože dopad jakéhokoliv jaderného výbuchu bude samozřejmě mít eh, v každém případě eh, strategické dopady, ale je pravda, že v minulosti došlo k kde bylo tisíce nebo desetitisíce zbraní jako granáty nebo miny právě nebo různé typy neřízených eh, bomb, že tady byly přítomny na evropském kontinentu. A díky konci studené války Eh, a díky řadě uzavřených eh, dohod a jednostranných akcí ze strany USA a bývalého Sovětského svazu za Gorbačova se toto podařilo omezit. Existuje také k této věci několik dohod. Na jednu z nich eh, stojí se to se podívat a připomenout si, je to takzvaná PNI, prezidentská nukleární iniciativa. To byla sada jednostranných prohlášení, Moskvy a Washingtonu eh, byla jednostraná, ale eh, zároveň eh, se právě týkala stažení všech zbraní do centrálních skladů, tedy stažení všech jaderných zbraní do centrálních skladů. To znamená, že by nebyly přítomny u těch jednotek na přední linii, nebyly by dostupné běžným vojákům, ale byly by centrálních skladech, velice dobře střežených, což je samozřejmě velice důležité pro to, aby bylo zajištěno, že nepadnou do rukou teroristům. Tyto PNI, tedy Presidential Nuclear Initiatives, eh, to jsou velice důležité eh, smlouvy a doufám, že jsou dosud uplatňovány i Ruskou federací, protože pokud eh, jsou tedy tato dvě jednostraná prohlášení eh, jak si ve vzájemné souvislosti, tak experti mohou dokonce tvrdit, že je to v zásadě jakýsi druh mezinárodní dohody. Takže všechny eh, zbraně, včetně těch substrategických, jsou vlastně upraveny stejným způsobem, ale máte pravdu, že v Evropě ty taktické jaderné zbraně, kterých je naštěstí na evropském kontinentě velice málo, mnohem více jich je asi eh, na evropském území Ruské federace, byť nevíme přesně, kolik jich je ale také se eh, snažíme touto otázkou eh, zabývat a vyhodnocujeme. Je to tedy riziko, kterého by si všechny země měly být vědomy. Děkuji, pan Tanok. Já jsem se uh, snažil tedy pochopit, zda jde o vlastnictví nebo používání či zneužívání těch zbraní. Z toho důvodu, že i kdyby došlo k použití jakékoliv nukleární eh, zbraně, i třeba nějakého granátu, tak by to v okamžitě odhalili satelity a monitorovací zařízení. Prostě ať jste terorista nebo nějaký stát, tak nemůžete použít jadernou eh, zbraň, aniž by se to mezinárodní společenství hned nedozvědělo. Bylo by eh, velice znepokojivé, kdyby někdo mohl uh, zbraň použít, jadernou zbraň použít, aniž by se to někdo dozvěděl. To by bylo skutečně velice znepokojivé. Takže je to možné, aby došlo k tomu použití, aniž bychom to všichni věděli. Pane eh, vyslanče, ano, měli bychom eh, rozlišovat mezi jadernou zbraní a nějakým improvizovaným výbuš, nějakou ex, eh, výbušninou, improvizovanou jakousi špinavou bombou. Tam v podstatě by šlo o konvenční eh, výbušninu s nějakým radioaktivním materiálem a to by spíše asi způsobilo paniku. A to jste o mnoho úrovní níže, než pokud jde o skutečné jaderné zbraně. Detekce nukleárního výbuchu tak na to máme již po celá desetiletí vyvíjené technologie. Máme také mezinárodní systém, který Evropská unie velice silně podporuje také financováním a tím je mezinárodní monitorovací e, systém právě, u, e, který tedy patří do rámce té smlouvy o zákazu e, jaderných testů. Ta smlouva ještě nevstoupila v platnost. Příští rok budeme eh, slavit eh, výročí 20. Eh, výročí doby, kdy tedy ta smlouva byla dána k podpisu. Všechny země Evropské unie ji již signovaly, ale ta smlouva byla připravená a vyjednána takovým způsobem, že je velice obtížné ji ratifikovat, protože je potřeba, aby ji ratifikovalo všech 44 zemí, které jsou v příloze 2 smlouvy, které, když se o té smlouvě vyjednávalo, byly vyhodnoceny jako země, které potenciálně mají možnost eh, vyvinout si sami jaderné zbraně. Z těch 44 zemí 8 dosud neratifikovalo, mezi nimi jsou Spojené státy, Čína, ty obě podepsali smlouvu, ale neratifikovali ji, ale je tam také Irán, Izrael, takže to jsou země, které nejsou ani členy NPT. Takže vyhlídky na to, že ta smlouva o zákazu jaderných testů bude ratifikována, jsou velice nízké. Nicméně při té smlouvě existuje ten monitorovací systém, který již byl vybudován, je poměrně sofistikovaný, v podstatě se stává z řady seismických stanic a radionukleárních a hydraulických stanic, které jsou umístěny pod zemí a pod vodou. A ten systém je velice citlivý. V podstatě je ještě pod tou prahovou hodnotou jedné kilotony podle smlouvy a lze jej využít i pro zjišťování dalších jevů. Ten systém detekoval například i výbuch na ruské ponorce Kursk, i když šlo o exploze konvenčních torpéd. Ten, ta hydroakustická součást toho systému je tak citlivá, že prostě detekovala dva výbuchy na ponorce Kursk. Také severokorejské nukleární testy ten systém detekoval a vyhodnotil. Abych tedy zodpověděl vaši otázku, ano, myslím si, že je to téměř nemožné použít jadernou zbraň i velice malou, eh, tak, aby to prošlo eh, jaksi nezjištěně, i kdybyste to prováděli třeba někde na Sahaře. Děkuji vám, pane velvyslanče, mnohokrát za eh, tyto obsáhlé odpovědi i na naše velmi konkrétní otázky. Myslím, že můžeme tuto část naší schůze uzavřít. Děkujeme vám mnohokrát za účast na eh, zasedání výboru pod výboru SEDE. Děkuji eh, všem za dnešní účast a prosím, dostavte se zítra ráno v 9 hodin. Děkuji.